ekonomické oblasti, ale musí se také vyznačovat flexibilitou a spolupráci například s Tureckom v případě možného vstupu Turecka do EU. Nepatří, ale také musí eh, být následovníkem IP2, to je potřeba dohlednout na to, aby všechny tyto věci byly správně implementovány ze členských, v těch kandidátských státech. Děkuji, pane Kjučuku. A teď pan Igor Šoltes za zelené. Děkuji, eh, pane, paní předsedkyně. Toto je velmi důležitý nástroj na poskytování přestupní pomoci. Myslím, že i v minulosti se prokázala jeho užitečnost. Je eh, pravda, že jsou tady obsaženy nové principy, které se zasluhují naši podporu přidělování prostředků na základě výsledků by mělo vést k lepšímu využívání těchto prostředků, ale samozřejmě, že to může vyznačovat určitými vadami. Kandidátské státy měly zatím tyto programy na základě předchozích zkušeností. Teď se to změní, státy se na to budou obtížně adaptovat, musíme tedy stát nohama na zemi, komise by měla postarat o vzdělávání, školení nebo osvětové nebo informování všech těch, kterým eh, je tato pomoc poskytovaná. Tedy tak se musíme zaměřit na to, aby Eh, do toho byly zapojeny i nevládní organizace, které mohou hodně nabídnout a já eh, bych chtěl poukázat na efektivní využívání této pomoci z jejich strany. Doufám, že se také podaří podnítit eh, více regionální spolupráce, což je výborná zpráva jak pro komisi, tak pro parlament. Děkuji, pane Šoltesi, a teď za GUE NGL pan Kovlíček v listopadu two thousand and fifteen evropská komise stanovila střednědobou strategii politiky rozšíření evropské unie. postupně všechny státy západního balkánu získaly statut kandidáta a v současné době na základě kodaňských kritérií vedou dlouhodobý dialog s výhledem na přijetí za členské země evropské unie. tato strategie má posílit v npp three který začne platit v roce two thousand and twenty one a má maximalizovat dopad přístupových jednání a usnadnit proces transformace jednotlivých států

to je také důvod proč na jedné straně skupina gue ngl celý program vítá ale na druhé straně jej nemůže jednoznačně podpořit. děkuji za pozornost. Jako děkuji mnohokrát panu poslanci kohlíčkovi a nyní za skupinu efdd pan poslanec carver. děkuji. Toto je asi můj poslední projev v tomto sále, kdy jsem s podivem sledoval vývoj během posledních pěti let. Navzdory zásadním problémům Evropské unie stále se ubíráte stejným směrem a snažíte se změnit realitu kolem vás. Vezměme si například Turecko. V tomto měsíci byla schválena práva, která konst, zpráva, která konstatuje porušování základních práv, ale zároveň se tady dále vynakládají peníze daňových poplatníků, posílají se panu Erdoganovi do Turecka. A to je v zásadním rozporu se zásadními vašimi hodnotami, ale zároveň tady kritizujete Polsko a Maďarsko. Jistě tady vidíte to pokrytectví, jak daleko až chcete zajít při zastupování tzv. zájmů vašich občanů. Děkuji. Děkuji panu poslanci Carverovi. A nyní má slovo pan poslanec Mario Bargaciu. Děkuji. Eh, já tady pozorně sleduji tu debatu a e, myslím, že specifický e, případ je Turecko. Ale já bych chtěla zmínit ještě jeden případ, kde musíme opravdu pečlivě zvážit e, politiku předstupní pomoci. My tady ignorujeme tu velkou třísku, kterou má Evropa a ignoruje to, k čemu eh, došlo v roce 99 v Kosovu v souvislosti se srbskou menšinou a eh, hovoříme tady o tom to státě, který vedou ti bývalí eh, zástupci UKP my tady úplně ignorujeme eh, ty zásadní hodnoty a ignorujeme diskriminační politiku a přitom to dokonce se teď objevilo i ve zprávě Ministerstva zahraničních věcí USA, kdy Srbové jsou nuceni žít uzavření, v uzavřeném kruhu, jsou obětmi násilí a jsou vystaveny tlaku ze strany ortodoxní církve. To je velmi závažná věc. Děkuji panu poslanci Borgesio. A nyní má slovo pan poslanec David McAllister. Pan předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, jak už tady eh, jsme mohli slyšet, eh, nástroj pro Předstupní pomoc je hlavním nástrojem pro eh, pomoc eh, hluboce se transformovat těm zemím, které se chtějí stát eh, budoucími členy Unie. Tato třetí generace nástroje PPI od roku 21 do 27 bude modernizovaná a bude samozřejmě čerpat z toho, co jsme se naučili. Jsem pro větší koherenci a e, efektivnější e, rovnou pomoc, zvýšenou podmíněnost a také pozastavení pomoci v případě, že by daná země nedodržovala základní hodnoty Unie a e, dlouhodobě i kodenská kritéria. Takže děkuji za e, tento počin, je to ta správná cesta ku předu. Děkuji, e, pane McAllistere, a teď paní Ward, prosím, máte slovo. Předvstupní pomoc hraje zásadní roli v zahraniční politice Unie eh, v, eh, eh, v případě zemí které se mají stát členy. Chceme podporovat progresivní reformy v těchto státech právní stát, dodržování lidských práv, boj proti korupci. To je jenom těch několik základních eh, kroků. Tento nástroj bude klíčový, zvlášť při tom, eh, jak se bude vyvíjet naše komplexní eh, vztahy s Tureckem. Horšící se situace nás nutí spíš se soustředit na občanskou společnost než na vládní instituce. Je smutné, kam se ubírá země země a jaká je role prezidenta Erdoana. Nicméně jsem přesvědčena, že e, budoucnost země je v, uvnitř Unie. Mám kontakty s e, řadou představitelů e, turecké občanské společnosti a vím, že se Turci a Turkyně chtějí stát součástí evropské rodiny. I nadále musíme být proaktivní v naší podpoře institucí i občanské společnosti. Děkuji vám. Děkuji paní Ward a teď je na řadě eh, Fabio Castaldo. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, Einstein říkal, že dokonalost prostředků a zmatečnost cílů je typická pro naši epochu a já mám pocit, že to vyjadřuje i problém dnešní debaty. Já osobně nepovažuji za příliš eh, emotivní téma řešit tady tyto finanční nástroje, ale spíše mě zajímá to, když mluvíme o těch cílích a o té politice, která se zatím skrývá, kdy se snažíme jenom splnit určitý cíl a všechno ostatní jde stranou. My teď máme pocit, že tady toto je vhodnější nástroj pro plnější, plnění naší cílí. Já bych chtěl říci, že díky výborné práci kolegů Sala Franky a pana Fleckensteina tento návrh byl výrazně vylepšen. Já mám pocit, že tady byl udělaný důležité kroky k předu pro posílení úlohy Evropského parlamentu, pokud jde o monitoring a vyhodnocování tohoto nástroje a že se snažíme zajistit politický politickou kontrolu a dohled nad využitými prostředky je to velmi důležité. A stejně tak posílení toho, že budou stanoveny konkrétní benchmark a konkrétní kritéria výkonnosti, která budou jasně zakotvená v tom nástroji a také eh, je jasně řečeno, že financování bude seškrtáno nebo omezeno, pokud ty země udělají kroky zpátky ve srovnání s kodaňskými kritérii. Takže to je velmi potřebné mít tady tyto benchmark a zejména v případě Turecka, které úplně ztrácí u nás důvěryhodnost. E, toto jsou všechno důležité kroky a je vhodné mít tady e, oddělený nástroj, e, i když tady jinde dochází k tomu slučování, jako v případě toho nástroje, o kterém jsme hovořili předtím. A jsou to všechno důležité aspekty, které v posledních letech tady chyběly. My tedy díky těmto novým nástrojům snad budeme mít k dispozici dostatečně ostrý skalpel, který můžeme použít co nejefektivnějším způsobem. Děkuji panu poslanci Castaldo a nyní má slovo pan poslanec eh, Karol Anemans. Vážení kolegové, Hmm. Měl bychom přestat snít o tom, že jednoho dne do Evropské unie vstoupí Turecko, ale hlavně bychom měli posí, přestat posílat peníze do této země. Erdogan tady eh, popravil 40 tisíc lidí, soudce jsou ve vězení. 150 eh, médií bylo zavřeno. 500 eh, novinářů bylo zabito, mnozí jsou také ve vězení. A přitom jsme tady investovali miliardy. Kdybychom to použili v EU, tak eh, by to bylo už to mnohem lépe. Hlavně si myslím, že musíme zastavit toto přestupní pomoc Turecku, protože Turecko nikdy do EU nestoupí. Děkuji vám, pane Anemanci. Teď má slovo pan Edward Kukan. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat a vyjádřit tvou úctu oběma zpravodajů. Myslím, že pane Kukane, říká paní předseda, můžete chvilku počkat, protože tady byla vznesena modrá karta panu Anemancovi. Pane Anemanci, přijímáte ji? Ano. Tak pane Fleckenstein, nemáte 30 sekund. Pane Anemanci, vy jste asi úplně nepochopil, o čem dnes diskutujeme. Před několika týdny jsme se rozhodli přerušit eh, předstupní rozhovory. Chceme více kontroly nad tím, kam ty prostředky jdou, třeba do neziskového sektoru a na občanskou společnost. A právě díky tomu, IPA 3, budeme mít teď nástroj, kdy budeme moci říct, že pokud něco nefunguje, tak na to prostě ty peníze nepůjdou. Takže podle vás eh, pracujeme správným směrem. Proč to opakujete, to, co jste říkal? Myslím, že je to úplně zbytečné. Souhlasíte se mnou? Děkuji teď. Odpověď pana Nemance. Máte také 30 sekund. Pane Frankensteine, při vší úctě Tato eh, debata eh, je nesmyslná. Turecko nikdy nebude evropskou zemí. Já vůbec eh, říkám, že bychom s ním měli válčit, ale měli bychom konečně přestat snít o tom, že se Turecko jednou stane členským státem. Snažíte se to zachránit, ale to se prostě nikdy nestane. Děkuji a teď pan Kukan má slovo. Děkuji ještě jednou. Já chci ocenit práci obou zpravodajů za to, že připravili velmi dobrou zprávu. Evropská unie se musí zaměřit na investice do programů a projektů, které hlavně posilují právní stát, fungování demokratických institucí a eh, dodržování základních práv a svobod, včetně svobody vyjadřování a svobody médií. Aby bylo možné těchto cílů dosáhnout, tak je potřeba spolupracovat s vládami v této oblasti a samozřejmě aktivně také podporovat občanskou společnost. Musíme využít naši podporu chytrým způsobem. Jsme největší dárce, největší eh, také obchodní partner pro všechny státy v tomto regionu. Musíme investovat do infrastruktury, energetických sítí do zemědělství na západním Balkáně a měli bychom očekávat, že ty státy eh, učiní zásadní závazky a budou dodržovat základní hodnoty. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Kukane. A teď chci dát slovo paní Níně Gil. Eh, děkuji, vážení kolegové komisaři. Já chci poblahopřát oběma zpravodajům za jejich vynikající práci. A přestože vítám ten celkový plán komise zvýšit investice do tohoto programu, tak eh, se nejsem úplně jistá, že to je správné v případě IPA 3. Navštívila jsem některé z těchto kandidátských států a kdekoliv jsem byla, tak mě zarazila velmi malá eh, schopnost čerpat tyto prostředky. A proto mám otázku na komisi. Na no, pana komisaře Hána, doufám, že mě posloucháte, pane komisaři. Jak eh, hodnotíte eh, schopnost čerpat ty prostředky v kandidátských státech? Jako teď právě slyšeli, parlament odhlasoval přerušení přestupních rozhovorů s Tureckem, vzhledem tomu, že Turecko je největším příjemcem těchto prostředků, tak jak to přerušení eh, bude mít dopad na výplatu pomoci a na rozdíl od dalších eh, kandidátských samů to eh, veřejné vnímání EU v Srbsku není moc pozitivní. Místo toho eh, jsou tady hodně přehnaně vnímány ruské a čínské investice, jak můžeme zajistit jasnou viditelnost té poskytované pomoci v Srbsku. Děkuji paní Gil. A teď Čoka. Děkuji. Já se obracím na albánské orgány. Nemůžeme akceptovat, nemůžeme přihlížet na jedné straně tomu, že Evropská unie vynakládá prostředky na podporu sousedství a na druhou stranu máme tady albánské rodiny, které ohrožují naše spoluobčany. Nemůžeme přece přihlížet vydírání, výhruškám a mám na mysli ty výhrušky, které v posledních dnech směřovala jedna albánská rodina, Francesco Siciliano, kde e, který zastřelil jednoho albánského lupiče. Takže ta albánská rodina ztratila toho lupiče, toho zloděje a teď oni takto vyhrožují tomuto člověku. My mm, žádáme, aby albánské orgány zasáhly, aby prošetřili tento trestný čin a zajistili ochranu aby byla věnována pozornost, e, zajištěna legitimní ochrana. My v současné době v Itálii dnes máme stát, který, když má bránit lupiče nebo e, slušného občana, aby vždy dal přednost tomu slušnému občanovi. Děkuji panu poslanci Čikovi a nyní doslává slovo pan poslanec Petr Le. Děkuji, paní předsedající, pane komisaři, vážené kolegyně a kolegové. Nástroj přestupní pomoci má za cíl kandidátským zemím a potenciálním kandidátským zemím vykonat eh, co nejlépe úkoly, které před členstvím eh, před nimi stojí. Je ovšem třeba respektovat eh, právní stát, lidská práva a tak dále. A členství Eh, těchto států eh, na území západního Balkánu je klíčové i pro bezpečnost Unie. Mírový projekt nebude dokončen, dokud se tyto státy nestanou členskými zeměmi. Využívání unijních prostředků eh, za účelem přípravy té těchto zemí na efektivní členství je zásadní. Jedna z klíčových oblastí, na které by se finanční prostředky měly soustředit, je institucionální zázemí, eh, boj proti korupci a to je důležité pro zvýšení eh, důvěry občanů. Děkuji, pane Peterle. A teď paní Andry Krijene. Paní eh, předsedající, pane komisaři, chtěla bych oběma zpravodajům poděkovat za excelentní práci. Tyto peníze představují miliardy eur, ale zároveň je to investice do budoucnosti Unie, E, do její bezpečnosti a větší prosperity tím, že budeme porovat bezpečnost a prosperitu našich nejbližších sousedů, děláme tu správnou věc. Jde o integraci, ekonomickou integraci e, a dohoda s zeměmi, e, které se součástí rozšíření, znamená také liberalizaci různých oblastí. Teď se jedná o západní Balkán a Turecko jde třeba o to, abychom eh, pomohli implementovat reformy a zlepšili investiční klima tím, že podporujeme tento předstupní proces našich sousedů, podmíněnost pomoci PPI 3 by měla být také maximálně dodržována. Tam, kde je eh, konáno v rozporu s právním státem a lidskými právy, je třeba, eh, abychom na to upozornili a vyslali jasný signál těmto zemím. Děkuji vám, paní Andrikiene, a dalším posledním eh, řečníkem je eh, paní Adriana Žovko. Vážená eh, paní předsedající, vážený pane komisaři, dámy a pánové, vzhledem k velkým výzvám, které eh, tyto země teď prožívají, měli bychom maximálně zvýšit úsilí při financování naší pomoci a soustředit se na implementační opatření, které posilují odolnost státu, zvyšování institucionálního zázemí a nejúspěšnější způsob, jak eh, zajistit, aby tento finanční nástroj byl plně účinný, je soustředit se na strategickou pomoc a viditelnost tím, že, já o tom hovořím ve svých pozměňovacích návrzích, zvýšíme viditelnost těchto nástrojů, můžeme optimalizovat eh, takovýto hlavní nástroj pro stabilitu a mír Evropské unie v této oblasti. Děkuji, paní Žovko. Yksi pyydetty puheenvuoro Teď si je tady eh, několik žádostí, eh, konkrétně pan Stanislav Polčák. Za udělení slova. Eh, myslím si, že skutečně země, které usilují o mm, právě vstup do Evropské unie, tak potřebují naši pomoc. Měli by to, měli by to cítit. Tímto vlastně tak trochu navozujeme i na debatu, která byla v tom předchozím bodě, to znamená evropskou politiku sousedství

Děkuji, pane Polčáku. A teď eh, bych chtěla dát slovo panu komisaři Hánovi. Doufám, že jste zaznamenal jednu konkrétní otázku od paní Gil. Děkuji. Eh, nebylo to od paní Gil, ale zaslechl jsem i jiné otázky a na všechny samozřejmě odpovím. Nejprve mi dovolte, abych poděkoval za tuto rozpravu. To, co já si z toho odnáším, je, že tady je eh, mnoho věcí, na kterých se shodneme a my samozřejmě budeme dále spolupracovat velmi konstruktivně. Myslím, že je tady široký koncenzus v tom, že by tento program podpory kanžánských států by měl pokračovat. Jde o to, jak podmínit eh, tuto pomoc právním státem a další základních práv, ale také ekonomickou řízením. Eh, chceme budovat demokratické instituce, to eh, budou eh, i nadále, to bude i nadále jádro naší spolupráce. Chceme také podnítit eh, přeshraniční spolupráci mezi těmito státy, které přijímají pomoc IPA. Vzhledem tomu, že chceme potvrdit tu vyhlídku na pro státy západního Balkánu, tak je to čím dál tím relevantnější. Současně s tím ale nenecháváme tureckou stranu, naše přítomnost tady důležitá. Jak už říká pan Fleckenstein, chceme tady podpořit demokratické procesy, občanskou společnost. Tato nová dynamika by nám měla pomoci pomáhat Turecku, ale samozřejmě reagovat také na měnící se situaci v našich vztazích s Tureckem. A teď se dostávám k, k tomu, co říkala paní Maletič a také eh, trochu paní Gil. My eh, bychom měli lépe řídit makroekonomickou podmíněnost. Je to lepší, než eh, na, mít jednotlivé obálky pro tyto země. Mělo by to odvíjet od priorit a více flexibility na to, abychom mohli lépe reagovat na potřeby našich partnerů, což znamená, že ano, pokud jsou problémy s čerpáním těchto peněz, tak v budoucnosti se budeme zaměřovat spíše do tematické priority. A jak někdo říkal, možná, že eh, ty státy mají problém eh, připravit eh, kvalitní projekty. Podle nás jsou schopny připravit eh, kvalitní projekty, ale jenom v některých oblastech nebo v některých tematických oblastí bychom je vždycky měli pomoci, aby ty projekty připravit uměli a na základě toho mohli dostat finanční podporu. Ta představa nebo ta myšlenka tematických priorit by měla vést k nějaké eh, soutěži, jakési regatě mezi těmito státy tak, eh, ale proto potřebujeme dostatečnou flexibilitu. Takže víc, pokud se jedna země zaměří více na právní stát, tak by měla mít příležitost do toho investovat více. Stejně tak, pokud někdo chce více investovat dopravy, tak může. Ale v konečném důsledku, tedy v okamžiku přistoupení, budou muset eh, naplňovat všechny ty podmínky, protože české státy budou mít možnost to schválit a rozhodnout o tom, jestli přijmeme daný stát nebo ne ale než k tomu dospějeme, tak je dobře eh, si tam nechat určitou flexibilitu. Samozřejmě, že tam budou určité indikativní eh, cíle pro jednotlivé země nebo indikativní eh, obálky, ale základ jsou ty tematické priority. A my jsme hluboce přesvědčeni, a myslím, že to také sdílí velká většina v tomto parlamentu, že nám to pomůže být eh, efektivnější v terénu a mít více flexibility a tím eh, eh, prospět našim společným zájmům a přispět k rychlejšímu přistoupení těch zemí, než by to bylo bez té pomoci. Takže ještě jednou vám děkuji za to, že nám umožníte zahájit tento program předstupní pomoci ve výši 14,5 miliardy Buď budeme exportovat stabilitu my tam, anebo budeme odtamtud eh, importovat nestabilitu. Takže doufám, že uděláme všechno pro naplnění tohoto cíle. Děkuji vám za vaši cenou pomoc a těším se na další jednání k tomuto tématu. já. Děkuji vám, pane komisaře Háne, a teď mi dovolte, abych znovu dala slovo Eh, oběma to je pan Salafranka. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Říkal jsem to na úvod. Pan Fleckenstein říká něco podobného a sice, že je důležité, aby principy, které jsou obsaženy v tomto nařízení, eh, aby se tím řídily všechny kroky Evropské unie. Takže smíření, harmonie, to musí být ty základní prvky našich politik při výhledu do budoucna. Děti, které se dnes narodí na západním Balkánu, si eh, pak budou moci přečíst eh, učebnice dějin, aby pochopili, eh, jakou krvavou historii museli jejich země projít. A jak řekl i pan Fleckenstein, ta zpráva ukazuje, že jsme učinili pokrok, doufám, že to bude přijato velkou většinou sněmovny a také se na to díváme tak, že je zapotřebí konzistentní politika, sousedství, rozšíření, vnější politika, takže chci jen potrhnout naši vůli pokračovat před tímto směrem. Někdy se samozřejmě mohou vyskytnout nesoulady mezi komisí a parlamentem, ale já doufám, že budeme mít nové, eh, nový rámec, který bude nám umožňovat těmto eh, situacím řešit. A to nejenom eh, z hlediska Brexitu, ale musíme také něco dělat s, ve vztahu k našim sousedům, k našim kandidátským zemím a samozřejmě eh, pan Preda zmínil i finanční aspekty. Je tu celá řada různých otázek, které spadají pod mezinárodní nástroje mezinárodní spolupráce a politiky sousedství. A já Eh, jsem si jist, pane komisaři, že můžeme přijít s nějakým přístupem, který nám umožní dosáhnout definitivní podoby ehm, tohoto nařízení, tak abychom mohli realisticky a v souladu s princip, které jsem předtím zmínil, mohli víc vstříc mm, všem těmto výzvám. Děkuji, paní předsedkyně. A nyní eh, pan Fleckenstein. Paní předsedající, milé kolegyně a kolegové, jenom tři poznámky závěrem. Za prvé, pane komisaři, eh, my eh, nechceme eh, tady měnit odpovědnost, povinnosti, ale chceme, aby bylo hlasování, nebo aby bylo sladění mezi mm, Eh, politikou zahraniční a politikou eh, rozšiřování, politikou sousedství a jsem si docela jistý, že nalezneme ty správné formulace eh, ve svých rozhovorech, které dají také najevo, že se nemá měnit nic zásadního. Za druhé, myslím si, že lidé na západním Balkáně mohou s námi být docela spokojení, protože nejde jenom o to, abychom eh, své prostředky eh, rozestřeli eh, do větší šíře, ale i a pomyslet na jiné úkoly, na které jsme zatím nepomýšleli, jako je ochrana klimatu, sociální věci, hospodářství a tedy pracovní místa. Ale jde také o to, abychom poněkud individuálněji podle snahy té druhé strany toho dělali buď více nebo méně a ne takovým tím porušnickým způsobem, že když nebudeš dělat eh, to, co já chci, tak budeš dostávat méně, ale naopak. Když eh, se eh, někdo rozjede více, musí dostat naopak šanci na větší podporu Poslední věc. Tento EPA 3 je jasný signál lidem na západním Balkáně. Bez ohledu na to, jak dopadnou eh, příští volby do Evropského parlamentu, bez ohledu na to, jaká bude většina v této sněmovně, bude Evropský parlament eh, vždycky, a to i v nadcházejících letech, eh, stát na straně našich přátel na západním Balkáně a bude se eh, snažit eh, i 15 eh, miliardami eury pomoci k tomu, pomoci, pomoci k tomu, aby brzo mm, došlo k vzájemnému přiblížení a aby a to zastáváme my a budou to dělat i naši následovníci. Děkuji vám a, a pane Fleckensteine, a, a tímto končíme tuto rozpravu a, a pustíme se do dalšího tématu a tím je prohlášení místo předsedkyně komise a, a vysoké představitelky Unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku k situaci v Alžírsku. Pan komisař Johannes Hahn dostává slovo jako první. Máte slovo. Thank you, Děkuji, paní předsedkyně, cení poslanci a poslankyně Evropského parlamentu. My jsme svědky v uplynulých eh, týdnech masivních celostátních protestů v Alžírsku, které byly vyvolany tím ohlášením, že stávající prezident Bouteflika by už po páté se ucházel o, o prezidentskou funkci. A od té doby demonstrace pokračují prakticky každý den a rostou, narůstají velikostí a nový mandát. Kromě tohoto, této otázky žádají protestující také celkou reformu alžírského eh, justičního právního systému. Tyto eh, demonstrace byly eh, pokojné a oficiální reakce vlády po jmenování nového premiéra a vicepremiéra zdůrazňují nezbytnost konzultací a naslouchání lidu s tím, že se eh, mají zavést významné reformy. Alžírsko je klíčovým partnerem Evropské unie, máme důležité politické, ekonomické a mezilidské vztahy, a kdy eh, a s tím, že Alžírsko je stabilizujícím faktorem v celém regionu. Naše bilaterální vztahy se v uplynulých letech rozvíjí a doufám, že toto bude trvat i nadále. Vysoká představitelka se setkala eh, s, eh, s eh, předsta- alžírským představitelem, aby se disk, prodiskutovala tuto situaci předtím, než byl, než byl, věnova, než byl jmenován vicepremiérem a ministrem. Ty demonstrace byly zatím pokojné, a reakce pořádkových sil byly eh, zatím eh, odměřené, což eh, doufáme, že bude pokračovat i nadále. Asi víte, že ta situace je teď dosti nejasná a sledujeme vývoj a samozřejmě, že by tu měla být, měly být nějaké pozitivní reakce Eh, které vyjdou vstříc aspiracím lidí, větší eh, sociální a ekonomické příležitosti, zejména pro mladé. A jakýkoliv eh, reformní proces musí být transparentní a zapojit všechny složky alžírské společnosti. Nezapomínejme, že je na Alžířanech samých, aby si rozhodli, jakou, jakým způsobem chtějí změny provést. Za Evropskou unii bychom měli podpořit svobodné a inkluzivní eh, volby příštího prezidenta, které by se měly zorganizovat v rozumném časovém rámci. Evropská unie ehm, s ochotou podpoří tyto volby expertízou a vyšle pozorovatelskou misi. Samozřejmě, že na žádost Alžírska a pokud budou splněny podmínky procesu. Spolehám se na podporu parlamentu v tomto směru Měli bychom také podpořit volání po širokých reformách a procesu transformace. A, e, jak celonárodní konference by mohla být platformou, ale samozřejmě, že musí být inkluzivní, reprezentativní a musí zajistit politickou legitimitu. Je důležité, abychom v této věci rychle pokročili. Občanské iniciativy nabízící mírové řešení rovněž školují a e, chápeme Eh, vůli obou stran najít eh, řešení. Doufáme, že eh, vykrystalizuje jakýsi konsenzus kolem jakési cestovní mapy, kterou se stanoví, kdo bude zodpovídat za její provedení, až to bude kdokoliv. Musí to být přijatelné pro všechny Alžířany, tak, aby, kteří musí být, mít možnost vyjádřit svou vůli. A jak jsme již veřejně řekli, Evropská unie je připravena provázet Alžírsko v tomto procesu, pokud to, o to Alžířané požádají. Evropská unie by měla nadále podporovat Alžírsko v jeho socioekonomických reformách a veškerých perspektivách, které eh, odpovídají ehm, aspiracím lidí, zejména mladých. Samozřejmě se tak bude dít při eh, naprostém eh, dodržení a toleranci vůči svrchovanosti Alžírska. Události uplynulých několika týdnů byly testem eh, politické zralosti eh, alžírské eh, politické elity a my samozřejmě doufáme, že tato, tento proces povede k úspěšnému završení. Děkuji, pane komisaři. A nyní dostává slovo za EPP pan Preda. Desítky tisíc eh, manifestantů eh, jsou v alžírských eh, ulicích a požadují jednoduchou věc. Chtějí mít důvěryhodné volby, které by nezávisely na prezidentu Buteflikovi, který již tak dlouho vládne v Alžírsku, ale bohužel orgány se nezdají naslouchat volání lidu. Eh, protože pokračovat v mandátu prezidenta, který 28. dubna by měl správně skončit, to znamená eh, porušit ústavu, to znamená vlastně jít naprosto proti požadavkům Alžířanů. Eh, Národní konference, kterou navrhla vláda, ta je odmítnuta jak občanskou společností, tak opozicí. Je i v řadách armády i v řadách eh, moci stále více a více lidí, kteří se odklání od to, eh, tohoto postoje. Alžírsko se snaží eh, uklidnit své sousedy, své spojence, tváří se, že jsou schopni to zvládnout, ale to všecko je právě Eh, situace, která vede do slepé uličky. Jde o partnera důležitého pro Evropskou unii, velmi důležitého pro regionální stabilitu. Ta stabilita může být eh, zachována jen díky zachování práv Alžířanů, jen díky transparentní vládě, která bude inkluzivní. Evropané i Alžířané čekají eh, silné gesto od alžírské moci myslím, že tady je zapotřebí radikálního zlomu od dnešní situace. Děkuji vám. Děkuji, pane Preda. A jménem SAD paní Ayala Sender, prosím. Děkuji, pane předsedo. A děkuji, pane Háne, za Eh, vyjádření názoru, který sdílíme. Samozřejmě uznáváme tuto velkou mírovou eh, eh, manifestaci, která probíhá v alžírských ulicích a samozřejmě je zapotřebí, aby proběhla hluboká změna aby došlo k demokratickým svobodným volbám v dohledné době. Naprosto souhlasíme a chceme podpořit tuto fázi přechodu. Chceme přinést všechny možné podpory, které lze takové země, jako je Alžírsko, se kterým máme dlouhou tradici vztahů a e, je to země, kterou potřebujeme, aby nám zůstala na blízku. A e, v posledním volebním období jsme vlastně dosáhli eh, jedné věci, která byla dlouho požadována, a to je bilaterální delegace mezi EU a Alžírskem. Zde eh, v parlamentu. To může také pomoci situaci. My samozřejmě nabízíme pomoc, komise s námi může spolupracovat, eh, aby co nejdříve bylo možné zajistit demokratický přechod v Alžírsku. Děkuji vám. Děkuji. Eh, paní Ayolo Sender. A teď Bas Belder za EKR, prosím. Ja, dank de voorzitter. Děkuji, eh, paní uh, předsedající, pane uh, komisaři. Uh, je eh, jasné, že Řízku mají eh, hluboce zakořeněný pocit národní svrchovanosti a velké um, citlivosti vůči zahraničnímu vměšování do vnitrostátní situace. A, um, k tomu je třeba přihlížet, a to pan komisař také říkal, mimořádně třeba opatrnosti je vzhledem ke složité společenské situaci, ve které se Alžírsko nachází po týdenních uh, <clears throat> demonstracích. Nic už se nezdá, že by mohlo být, mohlo se stát nového. Je jasné, že prezident neodstoupí, pokud nebude do uh, vojsky. Je jasné, že je třeba sledovat arabský vývoj, takzvané arabské jaro roku 2011 nás naučilo, že Eh, eh, eh, pokračováním tohoto je prosazení se náboženských skupin, které přicházejí se svojí náboženskou agentou. Já jsem prostě pro mírový, mírový proces a zároveň bych rád vyslovil naději, že Eh, tady bude eh, zaručena eh, plná náboženská svoboda všem menšinám a to je věc, kterou Evropská unie musí zdůrazňovat. Náboženská svoboda pro celé Alžírsko a pozor na náboženský fundamentalismus. Kýtos, Belder. Sitten Alderyhmän nimissä puhuu. Nyní za Alde Javier Nart. Děkuji, paní předsedkyně. Alžírsko je země, které má velké zdroje eh, a od své nezávislosti bohužel korupční vojenská oligarchie ovládá tato, tyto bohaté zdroje. Eh, je to vlastně eh, vládní strana, která je jediná strana a která tady vládne celou tu dobu a mm, odkazuje se na legitimitu, který dává jakási vzdálená válka a pak eh, se eh, od pak je tady, jsou tady mladí, kteří jsou nezaměstnaní, žijí v zoufalství. Eh, generál Ahmed Salah žádal, aby skončil mandát prezidenta ze zdravotních důvodů, pro neschopnost ze zdravotních důvodů v případě prezidenta Butefliky. Ale nedělejme si iluze. Ta moc je dočasně v rukou Abdel Karim Ben Salah, ale vlastně bude nadále v rukách, eh, v rukách vojska, armády. A um, minulého roku v září eh, vlastně už začaly určité eh, změny probíhat i v bezpečnostních složkách v armádě, kdy se vlastně už připravovala, připravovala tato e-, epocha toho, toho přechodu. Ale Eh, otázka je, že eh, lid se začal vyjadřovat, začal vyjadřovat svou vůli a eh, vytvořila se taková fikce, že je možná změna. Zatímco ve skutečnosti ti, co vládli, se nadále snaží zůstat u vlády. Jsou tady někteří zástupci armády, kteří mají pocit, že jejich vláda může eventuálně skončit ale je tady eh, velice složitá situace, kdy celý jich, eh, zejména oblast Sahary, eh, jsou velice důležitým aspektem pro bezpečnost. Parlament musí vyslat velmi jasný signál podpory alžírskému lidu a podpory při hledání změny a nejsme sami, kdo je podporují. Musíme jasně ukázat, že Alžírsko může mít lepší budoucnost a že to bude lepší budoucnost pro všechny. Děkuji. Děkuji vám, pane Narte. A za zelené Aile Urtasun. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci eh, vyjádřit eh, pozdravy a solidaritu se všemi těmi, kdo vyšli eh, do ulic a jsou tam již celé týdny, jsou to muži a ženy. A je to vlastně situace, která ukazuje, že odkazovat se stále na to krve prolití, které tady kdysi před lety bylo, už nemá smysl. Opět můžeme konstatovat, že eh, určitá část v Bruselu mlčí. Eh, pane komisaři, mezi vyjádřením solidarity a eh, měšováním se přece existuje střední cesta pro tuto zemi, která se, která se začíná probouzet. Veřejnost v Alžírsku požaduje demokratický přechod ve vládě, požaduje důstojnost a lidská práva. Musíme je podpořit eh, Orán, Konstantin, další města, Alžír. Eh, ti přece požadují změnu a ne jenom zdání změny. Děkuji. Děkuji vám, pane Urtasune. A nyní má slovo Miguel Urban Crespo za GUE NGL. Děkuji, paní předsedkyně. Alžířané a Alžířanky jsou v ulicích, manifestují, požadují změnu politické moci, aby už nebyla totalitní. Celá klika Butefliky eh, zrušila volby a tváří se jako, že snad chtěla vyhovět eh, tomuto požadavku, ale lidé na ulicích požadují skutečnou změnu, eh, požadují i změnu ústavy, aby se brali v úvahu individuální i kolektivní svobody. Jsou to největší další mírové protesty, které v Alžírsku byly za celé roky. Alžírsko je vlastně třetím největším poskytovatelem plynu do Evropy a e, dovoz plynu je se pro některé jeví důležitější než lidská práva. My musíme podpořit tyto požadavky. Zde v parlamentu musíme vyjádřit podporu Alžířanům, kteří manifestují v ulicích, požadují demokracii a my určitě tuto solidaritu projevit musíme. Děkuji vám. Děkuji, pane Urbáne Krespo a e, Nyní jménem z e, frakce EFDD pan Arnott. Děkuji, paní předsedkyně. Já samozřejmě chápu závažnost situace v Alžírsku. Ty protesty zatím, chvále bohu, jsou uh, e, míru milovné a pokojné. A lidé vyšli do ulic, protože věří v něco jiného, než to, co jim nabízí alžírská vláda. A jedna z, jeden z klíčových komentářů, který vidíme od lidí z Alžírsku, je, že oni eh, zoufale si přejí svobodu projevu, chtějí mít možnost se vyjadřovat způsobem, který jim eh, v poslední době nebyl umožněn. Ale máme eh, tu šéfa armády, který Eh, tu, tu říká, že Bouteflika tedy by měl být prohlášen za neschopného vládnutí, ale svoboda eh, projevu musí také eh, zahrnovat náboženskou svobodu. Ta je zaručena podle článku 36 Alžírské ústavy, kde se uvádí, že svoboda náboženského přesvědčení je naprosto nezadatelným právem. A chci upozornit na persekuci náboženských menšin v Alžírsku, zejména křesťanů protože jsem se setkal s alžírskými pastory, eh, kteří eh, přišli do Evropy a stěžovali si eh, na to, jakým způsobem jsou pronásledováni. Alžírsko se z čísla 42 dostalo na číslo 24 z hlediska zemí, které nejvíc persekují křesťany. Dochází k uzavírání kostelů vláda používá různé administrativní prostředky k uzavírání kostelů a ti, kdo například eh, se provádí misionářskou činnost na eh, sociálních médiích, jsou tak jejich, eh, je, jejich stránky jsou z, zakazovány a tak dále. Takže prosím, nezapomínejme na to, že křesťané a další náboženské menšiny jsou v Alžírsku diskriminovány, eh, v, když se bavíme tedy o těchto záležitostech. Děkuji. A nyní je Jacques Colombie za NF. Madame la Paní předsedkyně, v době Francie bylo Alžírsko rájem. To řekl někdo z takzvané eh, francouzského Alžírska? Ne, vůbec ne. Řekl to Hosin Aita Met. A dnes to nabývá ještě větší význam. Já slyším krásná slova zde v tomto sále. Kdo by nebyl pro demokratický přechod, ale co může Evropská unie v tomto procesu dělat? Alžírsko není členem Evropské unie, alespoň zatím ještě ne. A každá otázka, která se týká Alžírska, vlastně je pouze v rukách alžírského lidu, který chtěl být nezávislý a jehož vůdci se ukázali být neschopni eh, již 57 let projevit eh, vůli lidu. Ti, kdo manifestují v Paříži nebo jinde, Eh, ti by si měli podívat, jak vypadá situace v Alžírsku. Buteflika, eh, který v době, kdy byl plný síly, spílal francouzům, poplivával Francii a eh, pro nás určitě nevyvolává žádné sympatie. My si tady uvědomujeme jednu věc. Současné události rozhodně v žádném případě nemohou odůvodnit žádnou další imigraci do Evropské unie. Děkuji vám, pane Kolombiere a pan Salafranka. Pane komisaři, dámy a pánové, my jsme se s neklidněním sledovali nedávné události, které probíhaly v Alžírsku nejdříve. Vyhlášení voleb, pak zrušení těchto voleb a pak Eh, další události v celém tomto procesu, eh, kdy alžírský lid žádá, aby dostal slovo, aby mohl vyjádřit své legitimní požadavky na svobodu a demokracii. Eh, alžírský lid postupuje velmi, velmi disciplinovaně a mm, my vlastně vidíme i, nebo připomíná nám to některé chyby, ke kterým Eh, došlo ve vztazích k této zemi. Je velice důležité, aby tady probíhala inkluzivní diskuse se všemi složkami občanské společnosti, aby se náležitě brali v úvahu všechny jejich požadavky a aby eh, bylo možné dát slovo alžírskému lidu prostřednictvím svobodných voleb. Pane komisaři, já doufám, že Evropská unie Eh, jako partner Alžírska bude moci doprovázet tento proces a bude moci přispět k naplnění tužeb alžírského lidu. Děkuji. Děkuji, pane Salafranco a pan Panzeri. Eh, grazie, presidente. In Algeria le manifestazioni... Děkuji. V Alžírsku dochází k demonstracím skoro každodenně. Ty demonstrace jsou rozsáhlé, ale také pokojné. A vyjadřují to, co si myslí velká část Alžířanů. Původně e, demonstrovali proti pátému volebnímu období prezidenta Butifliky, ale nyní žádají e, o, e, mají širší požadavky. Musíme zabránit tomu, aby nedošlo k nějakému eh, pohybu od eh, eh, tedy voleb, žádosti od žádosti o volby bez butifliky o, k najednou k butiflikovi bez voleb. V Alžírsku jsou, je důležité udržet demokratický rám, rámec a článek 2 by mohl být prvním krokem, když to nestačí článek 2 alžírské ústavy. Důležité je, aby Evropská unie sledovala, co se v Alžírsku děje. Protože je to důležité pro celý region. Děkuji, pane Panceri. A nyní Marek Jurek, prosím. Paní předsedající, Pozornost, jakou eh, přikládáme eh, dění v Alžírsku, je pochopitelná. Je to země nejenom zeměpisně Evropě blízká, ale eh, všichni si také pamatujeme na dění v 90. letech na eh, předcházející demokratický experiment, který eh, vedl k tomu, že eh, volby vyhrála islámská fronta a osouzení a byly tam krvavé následky a bylo to něco, co se rozlilo z Alžírska až do Evropy, ta krvavá vlna. Já, i když jsem v opozici, nebo jsem proti této Evropské komisi, tak Eh, uznávám eh, to, co říká komisař Hahn, eh, že je třeba postupovat velice obezřetně, přihlížet velice obezřetně k rostoucímu konfliktu v Alžírsku. Ano, v zájmu Evropy je mírové řešení tohoto konfliktu a určitě nemůžeme spáchat stejné chyby, které jsme udělali v sousední Libii nebo v jiných zemích během arabského jara. Děkuji. Děkuji vám, eh, pane Jurku, a, a dále dostává slovo paní Saifi. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři. Srdce Alžírska začíná znovu být. To je heslo, které jsme mohli číst v alžírských ulicích v posledním měsíci. A já bych tady chtěla vzdát hold um, alžírskému lidu za odvahu a za odhodlání eh, při organizování těchto mírumilovných eh, demonstrací. To opravdu budí obdiv ze všech stran. A jsou tam lidé všech eh, generací, všech regionů. To kdy si zaslouží víc, než pouze reformovat režim. Režim se musí změnit. Je jasné, že tento přechod nemůže být veden těmi, kdo eh, v zemi vládli celé roky a dovedli ji do této situace. EU musí být na výši této výzvy a eh, nemůže dát alžírskému lidu dojem, že jsme nepochopili jejich požadavky. Budoucnost nám patří. To je další heslo Eh, které hlásí demonstranti. A také se to každodenně projevuje s důstojností v boji za svobodné a demokratické Alžírsko. To je krásné heslo naděje pro alžírskou mládež. Děkuji. Děkuji vám, paní Saifi. A dávám slovo kolegovi Lópezovi. Děkuji vám. Paní předsedkyně, pane komisaři, dnes hovoříme o Alžírsku po týdne, kde každý pátek eh, eh, miliony Alžířanů eh, protestují proti sociální, ekonomické, politické situaci v zemi. Požadují, aby nebyla páté volební